Podle článku 74 jednacího řádu tuto středu budu předsedou rady podepisovat 10 aktů, které eh, proběhly v rámci eh, legislativního řízení a tyto dokumenty budou zveřejněny v rámci tohoto zasedání. Nyní se dostáváme k programu jednání, který konference